kolegové, velice srdečně vás vítám na našem zasedání a mám velikou eh, radost, že vysoká představitelka Evropské unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a místopředsedky Evropské komise mezi nás přišla ve svém titulu eh, těchto funkcí a bude nám hovořit Eh, pohovoří nám také o tom, jak dopadla Rada ministrů zahraničí. Srdečně vás tady vítám a těším se, že nás seznámíte mm, s vašimi zvláštnostmi a vím, že máte mnoho práce, že jste si přece jenom našla čas a to je báječné. My jsme to napsali také do naší zprávy o review eh, služeb pro vnější činnost že budeme mít eh, skutečně zahraniční zástupce, abychom vá, aby tito vás mohli aby vám mohli pomoct ve vaší obtížné funkci. Eh, jsme v období velice obtížných funkcí, eh, velice obtížné období, promiňte, otázka Sýrie je na pořadu dne jakož i otázky související s blízkovýchodním konfliktem, e, konec závazku v Afganistanu, jižní sousedství, e, východní sousedství, západní Balkán. Myslím si, že je důležité vidět to všechno v souvislosti se Sýrií a Kosovem a rád bych vám ještě jednou poděkoval za to, že jste rozhodující měrou e, přispěla k tomu, že se pohnuli rozhovoru týkající se Sýrie i Kosova a doufám, že teď dojde ke správným rozhodnutím, eh, včetně eh, otevření vstupních přístupních rozhovorů s Tureckem a vaše práce přitom měla skutečně rozhodující vývoj. Co se týče vývoje Turecka a otevření kapitol, nikoli v zahájení jednání, Eh, ke kterému mm, dojde na radě. Máme tady komplikace, které s tím souvisejí a jistě nás bude také zajímat vaše poslední cesta do Egypta, aniž bychom v tomto okamžiku chtěli klást těžený bod na zprávy účetních dvorů. To můžeme udělat eh, někdy později, ale přece jenom se Domnívám, že je třeba diskutovat také otázku, jakým způsobem nevládní organizace pracují v Egyptě. Ehm, vidíme tady bývalého předsedu pana Petringa, který je předsedou nadace Konrada Adenaura a šéfem. A šéf této nadace byl před šesti, šéf zastoupení nadace před šesti lety byl odsouzen. To jsou tedy problémy to tedy znamená, eh, že je tady hrozba vězení pro lidi pracující eh, v této nadaci. No, to s tím souvisí otázka, jak vypadá vývoj celkově. Dnes jsem byl informován o tom, že v Káhyře v sobotu můžeme očekávat hromadné demonstrace v takové míře, v jaké zdaleka ještě neexistovaly že mezi tím miliony nebo snad 12 milionů nebo 15 milionů podpisů proti prezidentu Morzimu. A to jsou tedy eh, vysoká čísla, která budou mít význam pro vývoj vztahu, který máme a pro stabilitu celého regionu. Eh, paní vysoká představitelko, máte slovo. Well, thank you. Uh, very... Velice vám děkuji, pane předsedo. Já vím, že právě jste se setkali s Helgou Schmidt, která k vám pohovořila o situaci v Iráně po tom, řekněme, neočekávaném spíše vítězství Hasana Rohaniho. My doufáme, že toto vytvoří takový určitý řekněme, pozitivní předpoklad pro nadcházející vývoj eh, v Iránu i v celém regionu. My nadále provádíme konzultace na úrovni EU 3 plus 3 o tom, jaké budou nadcházející kroky po inauguraci prezidenta 3. srpna. Já si myslím, že na úvod bych vám mohla pohovořit v takovém souhrnu o zasedání ministru zahraničních věcí, a poté samozřejmě budu ochotna reagovat na jakékoliv otázky, které budete chtít položit. Na úvod začnu tureckém. Já vím i z těch diskuzí na plenárním zasedáním, jak hodně se parlament obává z událostí, ke kterým dochází a došlo v poslední době o zákrocích policie vůči demonstrantům. Rozhodně si myslíme, že tyto události by měly být vyšetřovány a předvedení k zodpovědnosti ti zodpovědní. Turecko se samozřejmě snaží. Já jsem mnohokrát hovořila s ministrem Davidem Toglerem, který který se eh, ostatně se mnou setká i o víkendu v Bruneji na zasedání ASEANu. A myslím si, že bychom měli i nadále provádět ten dialog EU-Turecko, zajistit, aby bylo nasloucháno i hlasům opozice z občanské společnosti a zajistit, aby naše vztahy s Tureckem se vyvíjely takovým krokem, o kterém si myslíme, že bude mít opravdu velký potenciál a zajistí, že ty hodnoty a ten způsob, eh, jakým nahlížíme na věci jako právní stát, lidská práva, jsou opravdu zajištěny a že se jim bude dávat ještě větší význam. To znamená, na radě jsme se dohodli o otevření kapitoly 22 a jak víte, mezivládní konference zasedne po um, zveřejnění zprávy komise letos na podzim. Je třeba využít té hybné síly celého procesu, ale brát v potaz i stávající situaci. Rada se rozhodla, uh, že se na toto téma ehm, budou ještě na to téma bude diskutovat i ve Vilniusi na nadcházejícím summitem. Je důležité hovořit o našich eh, s našimi partnery, eh, co se týče tedy východního partnerství. Bude to téma eh, rady, eh, která bude zasedat 22. července. A jaký je tu záměr? Záměr zde je ukázat, jaký význam dodáváme eh, tady tomu, těmto našim partnerům z východního partnerství. Budeme se připravovat na tento summit a chceme i dodat řekněme, určitému pocitu vlastnictví, co se týče této tématiky v přípravě na samida. Doufám, že se nám podaří dosáhnout celé řady eh, cílů. Rada se bude muset také zamyslet nad tím, co eh, bude prováděno po Vilniusu, tedy aby ta debata byla strategická, aby byla ambiciózní. Asi víte, Eh, že zahajujeme ta eh, asociační jednání s Moldavskem, Gruzí, Arménium, co se týče tedy té komplexní dohody a myslím si, že je realistické, že by se nám něco takového mohlo podařit. Rozhodně nebudu eh, zamítat nebo říkat tady někomu, že by Ukrajina činila nějaké podstatné pokroky. Doufám, že tedy Ukrajina bude schopna eventuálně splnit ta měřítka, která jí byla stanovena v loňském roce, stále ještě právní stát a určité oblasti, určité záležitosti ve věci lidských práv tam stále ještě nejsou úplně fungující. A také eh, bude pokračovat ta diskuze o, o tom, jak probíhají záležitosti na toto téma v Bělorusku, otázka občanské společnosti a, a to se bude tedy opět, o tom se bude jednat ve Vilniusu. A také jsme věnovali určitý čas klimatickým změnám. Já jsem to zavedla a i na zasedání ministru zahraničních věcí, abychom se tedy eh, této tematiky chopili horizontálně. Věnovali jsme se energetice a nyní po druhé klimatickým změnám a vyzvali jsme komisařku Hedegardovou, aby se k nám připojila a jednala s námi. Přejeme si, aby se zajistilo tedy, že klimatické změny se neustále objevují v našich jednáních s dalšími zeměmi, nejen prostřednictvím delegací nebo mě, ale aby se tomu věnovali všichni ministři. A opravdu s některými klíčovými partnery je to naprosto zásadní. Uh, zejména ti, kteří jsou těmi hlavními emitenty, jako je Čína, Spojené státy, Indie. A je důležité, aby si všichni uvědomili, jak je tato tematika naléhavá, že je opravdu zapotřebí, aby se toto stalo součástí obecné politiky. Máme tu nějakých 100 eh, opravdu z takových zranitelných států, které jsou postiženy záplavami nebo suchem nebo jinými pohromami a je opravdu důležité, abychom i nabídli podporu jejich občanům nebo řekněme organizacím či institucím, které to sami nezvládají. Také se musíme zaměřit na eh, konferenci eh, v Paříži v roce 2015 na úrovni OSN, Paní komisařka určitě, řekněme, eh, do roka nám představí to, o čem si myslí, že bychom měli v této věci činit. A myslím si, že tam panoval obecný konsenzus mezi ministry, že opravdu je důležité toto téma mít neustále na pořadu jednání. Také jsme nějakou dobu věnovali mírovému procesu v Blízkém východu a znovu se tomu budeme věnovat v červenci abychom zjistili, zda došlo k nějakému pohybu, eh, co se týče tady nějakého osobního zapojení. Musím ocenit práci pana ministra Kerryho v této věci. Opět jsme usoudili, že tedy je důležité pokračovat v tom řešení dvou států. A já jsem před radou poukázala, že uh, jsem v pravidelném, řekněme spíše neustálém kontaktu se Spojenými státy, s ministrem Kerem a s jeho týmem. On vyjádřil plnou podporu eh, i našeho úsilí a řekl, že pokud tedy eh, by se měl vyjádřit před námi, tak ji v první řadě ocení přispění Evropské unie a to jak tedy politicky, tak hospodářsky. Jak jistě víte, já jsem byla v Ramaláhu a v Jeruzalémě minulý týden. Setkala jsem se s eh, prezidentem Abbasem, s jeho spolupracovníky a dvakrát setkala s premiérem Netanyahem a pak jsem vycestovala po čtvrté do Gazy. To byl Světový den uprchlíků a myslela jsem si, že je tady důležité eh, připomenout, že uprchlíci jsou opravdu závažným tématem, nejen z toho důvodu, k čemu dochází v Syrii, ale obecně po celém světě. A bylo povzbuzující zaznamenat tedy to, tu práci, kterou i nadále umožňujeme financovat, zejména která je nasměřována na děti, na podporu škol, to jak tedy co se týče vzdělávacích eh, prostředků, tak i ekonomického přispění. V červenci doufám, že rada se opravdu jasně vyjádří eh, o tom, co já doufám, že bude opravdový pokrok ze strany ministra Kerryho. Přes oběd jsme eh, pozvali generálního tajemníka NATO pana Rasmusena. Já jsem se zúčastnila zasedání ministru zahraniční věcí a obrany na NATEM a probíhá mezi námi také bilaterální jednání, také se setkávám s zaměstnanci, takže setkáváme pravidelně. Konkrétně jsme ale hovořili s ním o budoucnosti Afghánistánu. On nám připomněl, k jakým pokrokům došlo, nejen co se týká infrastruktury a bezpečnosti v mnoha částech Afghánistánu. Uvítal také tu intenzitu naší vzájemné spolupráce. Poukázal, že došlo k přesunutí vůči roli tedy z zahraničních jednotek na ty afgánské národní jednotky, které již představují nějakých 350 tisíc členů. On poukázal na ty hlavní zásadní eh, prvky, té eh, školici mise po roce 2014, má i několik středisek po celé zemi a zdůraznil, že ale zapotřebí mít jasný rámec, prostřednictvím kterého jak na to, tak jakékoliv další účastnické země se tohoto mohou tedy účastnit. Rada eh, tedy jasně potvrdila ten dlouhodobý závazek vůči Afghánistánu a o posílení regionální spolupráce. Já jsem radě připomněla, že jsem navštívila Střední Asii, abych tam s nimi jednala nejen o vztazích mezi EU a Střední Asii, ale také o tom vztahu nebo přístupu k Afghánistánu, ale i o tom, jak tedy ta budoucí strategie může zahrnout Afghánistán a dalších těch eh, pět eh, zemí regionu. Také jsme přizvali Andrese Pibalkse, protože si myslíme, že důležité, důležité se komplexně tedy eh, chopit té otázky budoucnosti eh, Afghánistánu. On bude předsedat také setkání ministrů pro rozvoj a je důležité vytvořit dlouhodobou strategii pro zapojení EU do budoucnosti Afghánistánu po roce 2014. Já nechci, aby to číslo 2014 vypadalo nějaké kouzelné číslo na této cestě. Rozhodně ehm, si nechci, aby si lidé mysleli, že od toho momentu už tam nebudeme do ničeho zapojeni. Ale jak jste asi sami zaznamenali z těch posledních událostí, ještě je mnohé co dělat, nejenom co se týče tedy přípravy na nadcházející volby příští rok. Pak proběhla dlouhá eh, diskuze o jižním sousedství, a následovalo to povídání dokumentu z našich eh, služeb, eh, kde je tedy eh, dosavadní analýza a také několik výhledů do budoucna. Asi nemusím nikomu z vás připomínat rozsah té obrovské výzvy v regionu a také mé silné přesvědčení, že tam opravdu máme dlouhodobý závazek, nejenom my jako Evropská unie, ale tedy zejména Evropská unie. Zaznělo tam několik důležitých věcí, také význam toho, že tam zaznamenáváme určitý pokrok, že e, spolupracujeme proto, aby se věci pohly vpřed, ale také tam zaznělo uznání, že to, co děláme, je důležité zejména jako podpora občanské společnosti, zejména to, aby hlas sužen bylo nasloucháno, aby se napomohlo znovu vybudovat eh, instituce občanské společnosti eh, v těch zemích, které vlastně nemají takovou tradici existence takových institucí a na pomoci tu zranitelnou demokracii znovu um, oživit. Syrie samozřejmě byla středobodem této diskuze, jak jste, pane předsedo, sám poukázal. Uh, my jsme eh, zdůraznili to eh, nezbytnost zase oživit, svolat tu takzvanou Ženevu 2, eh, pan Brahimi. Když jsem byla v Egyptě, tak jsem se setkala s jeho týmem. Každý den jsme se snažili podpořit svolání právě tohoto jako takový začátek celého procesu aby eh, tam byl k dispozici, byla k dispozici přechodná vláda. Ale zatím samozřejmě je tam hlavně ta obrovská humanitární potřeba. Já jsem navštívila v Libanonu eh, několik eh, uprchlických táborů. Ty opravdu potřebují obrovskou pomoc a, a my jsme se setkali i s příslušnými komisaři, dohodli jsme se o dodatečnému přispění 400 milionů. Nicméně samozřejmě ani toto úplně nestačí a následky této strač, strašné války asi nás přivedou k tomu, že budeme muset brzy hovořit o tom, jak znovu vybudovat celý tento národ a bude k tomu zapotřebí obrovské míry pomoci v nejrůznějších aspektech. Také jsme provedli revizi pokroku um, bělohradského dialogu. Já bych uh, chtěla uh, nyní ocenit práci obou příslušných ministrů. Strávila jsem několik desítek hodin jednání s nimi. Uh, 50 lidí, 25 z každého týmu eh, strávili týdny eh, v mém úřadě, vytvořili pět pracovních skupin, které pracovaly paralelně a snažili se tedy pohnout v tomto dialogu, eh, pohnout vpřed. Zaznamenali jsme, že došlo k uzavírání policejních jednotek, že nyní docházejí otvírání pohraničních eh, míst. Eh, také došlo k návštěvě premiéra Kosova do Bělehradu. Je to poprvé, kdy tedy osoba z Kosova mohla svobodně eh, v těch místech bezpečně chodit. Takže máme v rámci našich delegací úřady, kde tedy s, s nimi spolupracujeme každodenně. Kromě toho zasedání s premiéry jsme v každodenním neustálém kontaktu. Oni mi řekli, že se setkali 12krát, ale stejně tak v New Yorku již třikrát a společně vycestovali také do Rakouska, za což musím poděkovat rakouské vládě. A myslím si, že tento proces je opravdu nezvratný, ale stále jim musíme ještě pomáhat a doufám, že zítřejší Evropská rada učiní dobrá, eh, silná rozhodnutí na základě tedy těch doporučení a tomu, co vzešlo ze zasedání Rady pro zahraniční věci. A já eh, říkám vždy velice jasně, že eh, to je zejména jejich práce, výsledek jejich práce, my jsme jim pouze pomohli a oni opravdu učinili mnohé za což jsem jim vděčná. Samozřejmě ještě musíme učinit mnohé. 8. července se s nimi znovu setkáme, budeme pokračovat, rozhodně v tom se nezastavíme. Musíme učinit to, abychom zajistili, že i tam u nich e, tomu všichni rozumí a vnímají to stejně. My je v tom budeme podporovat a musím říci, že ta naše pomoc i z jejich strany je vždy vítána. A doufám, že ten vývoj bude pozitivní nejen pro ně samotné, ale pro celý region. Takže já jsem požádala zahraniční ministry, aby jim nabídli podporu i v bilaterálních kontaktech a byla jsem potěšena, když jsem viděla, že to tak již funguje. A doufám, že zítřejší rada eh, prostřednictvím svého rozhodnutí v tom bude jasná. Takže, pane předsedo, já doufám, že jsem vám tímto stručně popsala, o čem se jednalo na Radě pro zahraniční záležitosti. Děkuji za tento souhrn a máme přihlášenou celou řadu řečníků, takže já hovo- navrhuji, aby pohovořili na minutu a půl a pot- ti hlavní řečníci a poté ostatní minutu, aby mohli všichni položit otázky a paní vysoká představitelka měla ještě čas dobře zareagovat. Pan Salafranka. Gracias, señor presidente. Eh, Děkuji, pane předsedo. Děkuji vám, paní vysoká představitelko a místo předsedkyně Evropské komise. Než dospějeme k analýze několik výsledků zasedání ministrů zahraničí, chci s vámi sdílet jednu obavu. A tato obava se týká čísel, které včera předložil pan komisař Levandovský v souvislosti s rozpočtem na rok 2014 pro zahraniční politiku s velice významným snížením 12,5 eh, eh, Toto je první rok eh, nového finančního výhledu a já očekávám jako zpravodaj tohoto výboru pro rozpočet pro kapitolu pro zahraniční záležitosti se stínovými zpravodaj obtíže. Tady v tom už jsme vyjádřili tyto naše obavy týkající se tohoto oddílu rozpočtu a očekáváme, že po Evropské radě bude možné najít eh, řešení pro ty body, které zůstaly otevřené ještě v souvislosti s rozpočtem. Ale v souvislosti s zasedáním Rady ministrů zahraničí mám tři otázky. Řekla jste, že jste právě absolvovala krátkou návštěvu ve střední, na středním východě. Pan Kerry tam je na páté návštěvě. Dnes je v Jeruzalémě s premiérem, zítra bude v Jordánsku s prezident, a sejde se s prezidentem samozprávy palestinské eh, bylo rozhodnuto plán, podpořit plán Spojených států, ale bych se chtěla zeptat, jak se díváte na schudnost tohoto plánu, který předložili Spojené státy a jakým způsobem by mohla Evropská unie podpořit toto úsilí. Druhá otázka se týká Sýrie. Eh, všichni víme, že před zářím k ničemu nedojde. Už jsme měli 100 tisíc mrtvých. O kolik mrtvých více ještě budeme mít do září? Dvě otázky v souvislosti s touto konferencí Ženeva 2. Eh, jak se již předeslala, měli jsme jednání s Helgou Schmidtovou a e, v souvislosti s tím, co se stalo v Iránu, jak e, dopadly o volby v Iránu. Co se říká na radě v blízkosti diskuse, e, o které se nechci vyjádřit, týkající se začlenění su introducción hacía referencia a la manifestación. Začlenění teroristické organizace na seznam teroristických skupin. A poslední otázka. Eh, Eh, co se týče účastní laické opozice po změně volebního práva ve volbách v rámci mise, kterou jste měla na starosti pro sledování voleb. Děkuji, paní Gomez. Thank you, Mr. Chairman. Uh, Děkuji. Eh, vítejte, paní Ešnova. Poslouchal jsem vás, když jste hovořila o víceletém finančním rámci a jeho části, která se týká vnější činnosti Evropské unie. A chtěl jsem se eh, nejdříve zeptat eh, na Izrael. Rada nepřijala eh, závěr k mírovému procesu na Středním východě a podle příslušných zpráv vy jste byla proti podrobnému odkazu, proti kritickému Eh, stanovisku vůči eh, budování eh, izraelských osad a likvidaci palestinského osídlení. A to na základě intenzivní lobistické kampaně, zejména premiérem Netanyahuem. Řekněte nám, že to není pravda. A pokud ano, vysvětlete proč. Ale já doufám, že pravda to není. A potom můžete nám říct, proč je tady takové mlčení z naší strany k mírovému procesu na Středním východě? Nedávno jste, jste se vyjadřovala k návrhu eh, ministra Kerryho, že neznáte a že ho, nepoz, že ho podpoříte, když ho budeme znát. Ale co naše stanovisko? To přeci je třeba eh, říkat eh, bez ohledu na to, co dělají američani. I když bychom chtěli spolupracovat, to by bylo samozřejmě efektivnější. K Syrii. Včera proběhl eh, seminář s eh, účastí eh, řady různých Syřanů a jedná se o zástupnou válku. A jedna z válečně nahladěných vnějších stran je Irán. A s Olešmitem jsme vyzvali k tomu, aby Irán byl také nějak, někam zapojen. že dvě nebo někde. Prostě Irán je také relevantní pro Afghánistán abyste zvýraznil eh, naše starosti ohledně eh, Afghánistánu a samozřejmě také Rusko je tady také důležité. To nás vydírá a neustále hází klacky pod nohy. A teď eh, západní Sahara. Naše frakce vycestovala do západní Sahary o minulém víkendu. Tato mise do Rabat a Elayun nebývala by byla možná, kdyby nedošlo k demokratickým reformám v Maroku, což je velice vítané ale zároveň, eh, a vydali jsme k tomu eh, mm, prohlášení, eh, velké bezpečnostní problémy, lidi, kteří chtějí sebeurčení, už také vzhledem k tomu, co se stane mm, v Argeli, vzhledem k zmizení prezidenta Jutafrike. Prostě lidé chtějí mírové řešení. A bylo, myslím, do nebe volající, že evropské member, členské státy zablokovali to, aby eh, Minursi dostal eh, mandát od Rady bezpečnosti OSN. Děkuji, myslím, že otázka je jasná. Předseda eh, přerušuje pan Kačin. Děkuji. Paní předsedkyně, eh, za Alde bych vás ještě jednou chtěl vyzvat, abyste eh, zajistila vyvážený a soustavný eh, přístup k židovské otázce mezi členskými státy. Nemůžeme tiše přilížet ztrátě desítek tisíc lidských životů a tomu, jak celý konflikt klesá do dalšího sektářského mm, násilí. Nemůžeme eh, připustit, aby se tady zase stala další Bosna před, našimi, eh, před našimi očima. Nejhorší věci se dějí během eh, léta na základě předpokladu, že už zase nikdo nebude v kanceláři a nebude moc reagovat. Tehdy se to stalo i ve Srebrenici, v červenci kdysi Eh, děti umírají v uchlických táborech, protože nejsou léky. Evropská unie musí eh, vyzbrojit umírněné síly, které bojují proti diktátorovi, jenž nechce eh, odstoupit od své krajové politiky. Jak chcete řešit tuto naléhavou otázku? A druhá otázka se týká Turecka. Proč bychom měli odsoudit autoritářskou reakci premiéra? Eh, Erdogana. To bychom měli tedy, ale musíme eh, zároveň eh, Turecko udržet co by kandidáta. Evropská unie stojí, tedy je otevřenou společností a nejenom v zásadě, ale i v praxi za ní se staví a nechce si odcizit strategického spolence, jako je Turecko. Jak vy a komisař File se stavíte k Turecku vzhledem ke stávajícímu nebo budoucímu vývoji? A poslední otázka. Jako zpravodaj k Srbsku bych vám rád poblahopřál k vaší eh, obtížné eh, úloze eh, a úspěšnému zakončení vyjednávání mezi Srbskem a Prištinou. Doufám, že rada bude tedy jednat na základě vašich doporučení a komisaře Fileho a začne vyjednávat se Srbskem. Ovšem došlo k zásadnímu pokroku, pokud jde o energetiku a telekomunikace. Vím, že Pierre Benelis se snaží eh, zapůsobit, ale pozitivní signály v tuto chvíli by dnešní eh, rozhodnutí eh, odpoledne nebo zítra mohly usnadnit. Děkuji, pane předsedo. A vítejte, paní Ešnova, pan, pane Vimonte, na našem zasedání. Máme tady dvě věci, Syrii a Egypt. K Syrii je určitě dobrá zpráva, že teď máme určitou koncepci. Mám tady k tomu dvě věci. K otázce, co můžeme udělat, aby eh, se Ženeva naplnila jak chceme spolupracovat s Katarem, Saudskou Arábií, když také víme, že v Kataru teď mají nového eh, vrchního představitele. Tak eh, jakým způsobem se prosadíme za vyjednávací stůl? A za druhé, co mm, budeme dělat v Sýrii v eh, osvobozených oblastech, kromě humanitární pomoci? Myslím si, že na severu a v kurdských oblastech to musíme udělat více, abychom podpořili nebo abychom zajistili eh, fungování normální, nejenom humanitární pomoc. Zatím se to financuje akorát ze zálivu. My tam máme i jednoho člověka, oni mají 50 lidí, což sice je pokrok, ale ještě pořád to není dost, že tam máme jednoho člověka. Pokud jde o Egypt, tak eh, tam mám eh, obavy. Už to trvá týdny. tak Ahmed Maher a další eh, mládežnější vůdci byli zadrženi. Já myslím, že to nebyl uh, úplně chytrý uh, vztah vedlo to k velké frustraci a také eh, k pocitu, že spravedlnost je naprosto svévolná a je tady určitý pocit bezmoci. A mládež si myslí, že potřebuje další revoluci a já se obávám násilí eh, demonstranti mm, volají po eh, nenásilných demonstracích, mají své školitele k nenásilnému demonstrování. Ovšem Otázkou je, kdo je financuje. A nemohli byste vyslat nějaké naše lidi, aby sledovali ty demonstrace, aby se postarali o to, aby eh, mladí lidé nakonec nebyli odpovědní za to násilí, které oni nerozpoutají, nebo pokud jej rozpoutají, tak aby jej neodsoudil jen Mursi. A je třeba říkat Mursimu, že musí eh, přestat se selektivní spravedlností a potlačováním svobody a musí ehm, mm, dát prostor opozici. Pořád tam není vláda národní jednoty, voláme po ní už dlouho a myslím si, že to třeba naléhavě, aby k tomu došlo. Pane předsedo, paní vysoká představitelko baronko Ašnová, já bych eh, vám eh, rád přát k historickému průlomu, pokud jde o dialog Priština Bělehrad a pokud se vám něco takového eh, podaří v, středně, tedy v mírovém procesu na středním východu, východě, tak to bude historické, zejména pokud jde o tu arabskou mm, mírovou iniciativu, což je, myslím, jediný životaschopný projekt. Pokud jde o Vilnius, hovořila jste o Gruzi, Moldavsku, Maďarsku, kde to vypadá, že už je to eh, do eh, upečené, ale eh, Ukrajina to možná ne podepíše. Můžete říct, jaký by to byl signál. Potom ASEAN a summit v Brunei. Já jsem předsedou skupiny pro přátelství s Tajvanem Eh, Tajvan je teď pod tlakem vzhledem k nedávnému incidentu, eh, incidentu s Filipínami. Eh, je tam napětí mezi Japonskem a Čínou vzhledem k ostrovům Senkaku. A potom řada zemí vyjednává bilaterální dohody s Tajvanem. Bylo by skvělé, kdyby Tajvan také mohl vyjednávat s Evropskou unii, aby prohloubil svůj svobodný obchod a nemusel obchodovat jenom s Čínou, kde stále eh, více bude ekonomicky angažován do budoucna. Pokud jde o Egypt, tak kontrolní dvůr eh, hodně skritizoval pomoc EU do Egypta a řekl, že ty peníze jsou No, proplýtvané do značné míry. Můžete eh, říct něco k tomuto kontroverznímu nálezu? Pokud je o Gene, Ženevu 2, tak zdá se mi, že Asad teď tak trošku vyhrává v té občanské válce, takže proč bychom měli cokoliv, kdekoliv ustoupit, pokud nebudeme podporovat více eh, zvouřence. A já mám eh, trošku pochybnosti, že nám iránský před, prezident pomůže na Asada zatlačit, aby odstoupil. A potom Hezbollah na seznamu teroristických organizací došlo k nějakému dosáhnout pokroku, vzhledem k tomu, že v jednom ze členským států v Německu se vybírají peníze na Hezbalách? Děkuji. Thank you, a, uh, a uh, comprehensive. Děkuji za tak komplexní soubor otázek. Já se pokusím mm, se eh, věnovat každé z nich. Panu Salafrankovi v první řadě těch 12,5%, eh, to je samozřejmě díky té změně přístupu co se týče našich rozvojových cílů a pomoci. Některé země zbohatly a z toho důvodu již nemají zapotřebí obdržet rozpočtovou rozvojovou podporu jako předtím, i když samozřejmě to tvoří součást rozsáhlejší diskuze na téma zdrojů. Samozřejmě musíme si uvědomit, eh, kam to posměřuje. Ehm, po čtvrté jsem vycestovala do Gazy, bylo to už po třinácté na Blízký východ a vy se ptáte na ten plán, který bude schůdný v rámci návrhu. My zatím ještě nevíme, víme, které prvky musíme řešit. Všichni, myslím, to vědí. Tady ale otázkou je, co mohou američané učinit, aby povzbudili tedy obě strany, aby opravdu mohli, eh, aby byli ochotni zahájit jednání hrajeme důležitou roli, a jak tedy pozit, politicky, protože naše role je jasná, a pak ekonomicky, protože jsme největším podpůrcem palestinského lidu. A mm, je zapotřebí učinit mnohé, nejen tedy pokračovat v té podpoře, ale pokud se samotná situace vylepší, tak abychom mohli uh, lépe zacílit tu podporu i z obchodního hlediska na pomoci tomu fungování obou stran. Zeptal jste se, zda tedy eh, do eh, té Ženevy 2 by se měl zapojit Irán. Já jsem hovořila na celou řadu témat, Sýrie jednou z nich. My zatím musíme vyčkat, eh, jak to bude vypadat po inauguraci vlády v Iránu do určité míry i Irán zatím ještě netvořil velkou jako součást debat některých na to téma, že nevidva. Jiní si zase myslí, že Irán je tady v tomto důležitý, že je důležitý ho zapojit. Myslím si ale, že bychom měli nechat na Abrahimím a spojeným národům nechat to rozhodnutí, s kým budou komunikovat zda tedy ty i opoziční skupiny budou spolupracovat, kteří zástupci vzejdou z té druhé strany a pak jak nejlépe zajistit to, zda tedy ta jejich práce může být podpořena um, tak, aby tedy se opravdu šlo cestou k vyřešení konfliktu. To je opravdu důležitá úloha. Zaznělo tam jméno celé řady národů či skupin, které tedy budou muset do určité míry pochopit, že tu probíhá proces a že ten proces jde takovým směrem, který budou muset přijmout, protože to jde ve prospěch budoucnosti země. Hezbalách. Tímto i odpovím na otázku pana Tanoka. My i nadále toto nadnášíme. Několikrát jsem o tom hovořila na zasedání ministrů zahraničních věcí na pracovních skupinách. Toto musí být rozhodnuto jednomyslně a panují různé názory mezi jednotlivými členskými státy. Samozřejmě to neznamená, že bychom tomu nepřikládali velký význam a že by to nevedlo k obavám, ale co se týče Libanonu a otázky toho, jak to může postihnout, nebo jak negativním faktorem to může být v Libanonu. Proto tedy ta diskuze i nadále pokračuje, my se ale tomu budeme věnovat i na pracovní skupině a mimochodem já jsem eh, navštívila i vojáky v terénu mezi Izraelem a Libanonem, tvoří to součást ostatně té mé práce a proběhla eh, mezi námi i dobrá diskuze s italským generálem a připomněla jsem mu, že podporujeme to jejich obrovské úsilí, protože ta situace není jednoduchá k Egyptu a k té demonstraci. Já jsem se poměrně obávala, když jsem odjížděla z Egyptu minulý týden. Já jsem se setkala s generálním tajemníkem, s několika členy opozice, s prezidentem a s jeho týmem. Proběhly dlouhá jednání a opravdu mne znepokuje to, k čemu může dojít Myslím si, že to je jasná eh, výzva eh, pro, ve prospěch míru milovných demonstrací, po kterých stále voláme ano, paní Brand. My všichni víme, že eh, to je v zájmu všech, aby ty demonstrace takto proběhly, ale bude to asi těžké, těžko na to můžete dohlížet aby to někoho neohrozilo. Samozřejmě, jak se bude ten den přibližovat, budeme na to naléhat více, ale často už jsme to tak zaznamenali, že se tu hledá řešení. Ta demokracie není o tom jenom, že se zvolí, je to celý ten proces, na kterém se musí pracovat. Je to součást všech těch věcí, které se musí uplatnit. Změní se život lidí, je to uh, neustálý proces, je třeba naslouchat hlasu lidí, je třeba podporovat občanskou společnost a iniciativy pro to, aby se zapojili lidé po celé zemi. Ale opravdu přímě jsem znepokojena, nebudu to skrývat. Znepokuje mě, co může nastat nejen eh, toho 30., ale i poté a určitě se tomu budeme věnovat i v diskuzích o víkendu, když se setkám eh, s Radou pro spolupráci v zálivu. Bude to mít dopad na mnoho zemí v regionu a, a budu pokračovat v, těm, eh, v těch kontaktech s dalším. Um, ehm, paní Gomeš, my jsme neuspěli nemohu říct, že bychom neuspěli, co se týče přijetí závěru. Na tom jsme pracovali nějakou dobu a myslím si, že pravda je následující. Já vám řeknu přesně, co jsem řekla na radě. Je velice důležité, pokud existuje nějaký výhled, a já jsem v Ramalahu i v Jeruzalému takovou tu diskuzi povzbudila, že můžeme tu vidět už nějaký proces, nemůžeme ho skrývat. My zastáváme nadále naše názory, opravdu a zastáváme naše postoje, nic jsme nezmínili, nikdo neřekl, že by něco bylo jinak, že bych i třeba já ohledně osad změnila názor, jsou nelegální, mělo by se s tím skoncovat, potřebujeme řešení, které povede cestou k trvalému míru a mne znepokojí některé ty eh, vývoje, ke kterým dochází. Já jsem to řekla jasně v Izraeli, řekla jsem to jasně tím, kteří jsou zodpovědní nejen v Jeruzalému, ale i západním pobřeží. Je důležité, aby se věc nyní pohla vpřed a pro mne je tedy velice jasné, že i pan ministr Kerry se rozhodl, že tedy na tomto v rámci svého mandátu bude hodně pracovat, věnuje tomu obrovskou energii, už dosáhl mnohého, má rozsáhlou podporu, je velice důvěryhodnou osobou a myslím si, že mu se může v nadcházejících týdnech přijít s něčím, co uh, opravdu pomůže eh, lidi nějak dostat do toho vyjednávání. A jasně řekl, že Evropská unie je v tomto procesu naprosto zásadní a my budeme tvořit součást toho procesu. Já ho budu podporovat v jeho úsilí a stejně tak eh, to stvrdila i rada. Ehm, v konečném důsledku jsme se rozhodli, že zřejmě nejlepší bude tedy dělat to, co i já dělám, tedy že podporujeme jeho úsilí potvrdí se to v červenci. A že tedy zastáváme všechno to, co jsme již učinili a dodržujeme ta slova, která jsme vyřkli, řekla jsem to premiéru Izraele a stejně tak i vůdci palestinského lidu a prezidentu Abbasovi. A pra, a pak tisk samozřejmě může psát, co se mu zachce, to není překvapení. A k Syrii ptáte se na tu část Iránu. Ostatně ono to bylo jasné u případu Afghánistánu. Proto je důležité, že jsme hovořili i o Afghánistánu. Jsou tam společné body k vyřešení. Já jsem o tom zapojení Iránu řekla, že na to jsou odlišné náhledy. Důležité ale je tedy zajistit, že pokud tam bude pokrok, aby se všichni cítili uh, spojení v tom, že tento proces je důležitý pro budoucnost ryského lidu a pro celou zemi proto tedy, že se to týká jich všech. To je důležité si uvědomit. Západní eh, Sahara. Eh, já vím, my se vždy snažíme podporovat spojené národy. Často se těžko dosahuje kompromisu a to z důvodu, které vám rozhodně nemusím vysvětlovat. My se snažíme podporovat Banky Ki-moon v jeho úsilí a stejně tak předsednictví v Radě bezpečnosti aby se dosáhlo rozumného řešení. Takže takový základ našeho postoje je podpora spojeného ná, spojených národů. Někdy jsme lídrem, někdy stojíme v pozadí, nyní tedy stojíme v pozadí spojených národů. Ano, je to tak a myslím, ale že v tom budeme i pokračovat. Pan Kačin, já vám děkuji i za vaše připomínky ohledně toho, co jsme vykonali v Srbsku, k tomu se ještě vrátím, k Sýrii Eh, ohledně přístupu. Rada se věnovala v průběhu 12 hodin tomu, co bychom měli učinit, aby se nám podařilo zajistit ten rovnovážný, vyrovnaný přístup. Půjde to prostřednictvím jasného politického procesu, to je cesta vpřed. Jakmile zajistíme ten řádný politický proces, celá řada věcí skončí. Já jsem často již eh, řekla, že někteří si myslí, že by bylo lepší jasně prokázat podporu opozici takovým viditelným způsobem, poskytnout jim zbraně. Jiní si zase myslí, eh, že toto by naopak jenom vyhrotilo to úsilí, protože i opačná strana by udělala to samé. Je to opravdu obrovsky složité zjistit, co je nejlepší. My víme, že ale nakonec tomu budeme muset mít politický proces jakožto konečné řešení, které přinese míry. A v tomto směru vynakládám své úsilí. Členské státy opravdu provedly neuvěřitelně dlouhou diskuzi, která by měla tedy Otázka je, zda umožní tedy to poskytnutí zbraní. To netvoří součást diskuzi. Rozhodně ani to nebude tvořit součást diskuzi eh, na zasedání ministrů tento týden, ale vlastně všichni jsou sjednoceni v tom, myslím si, že i vy a vaše skupina, jak rychle se nám podaří vytvořit ten i politický proces. Asi to nevypadá, že k tomu dojde rychle, ale musí k tomu dojít co nejdříve, čím dříve, tím lépe. V mezidobí tu máme 1,25 miliard eh, eur na podporu, humanitární podporu za naši stranu a snažíme se dosáhnout i více. Ale je to opravdu velice, velice složité téma. Jak jsem řekla, potřebujeme jednotnost, abychom mohli tlačit na ten politický proces co se týče Turecka, ptáte se, co tam děláte. Já to vždycky hovořím o tom spektru té škále mezi zapojením a druhým extrémem izolací. Tady jsme zapojeni úmyslně v tom smyslu, že musíme být i nadále zapojeni s Tureckem. Potřebujeme vysílat silná sdělení, silná poselství, jasně říkat, jaký je náš postoj, aby ale i turecký lid viděl, že tu existuje zájem Evropské unie a že ta cesta směrem k Evropské unii je smysluplná. Ale samozřejmě můj osobní názor pak, co se týče ještě té komunikaci, mohu vám říci předvolbu pro Kosovo, je to 3.1.5, je to naprostá novinka. Ale samozřejmě otázky jsou tu jiná témata, která musím ještě pracovat. Ta oblast telekomu, ta už tedy je hotová. Ono to není jenom tím, že uznáme tu zemi, dáme ji telefonní předvolbu, je to celá řada dalších logistických věcí. I v oblasti energetiky tu byl určitý pokrok, ale k tomu se ještě vrátíme. Ale musím říci, že ta práce, i když je těžká, ale teda probíhá dobře. Paní Brandner, A zase téma Sýrie a o významu podpory opozice. mi velice zblízka na to dohlížíme. Máme tam i osoby v terénu. Je to tedy jedna osoba a v brzké době by měly být ještě dva. Byla tam také mise za ECO a DEVCO, takže k něčemu již dochází. Hovořili jste také o Katáru, o možných změnách. Uvidíme tedy, jak to bude. V neděli bude zasídat GCC, uvidíme, co z toho vzejde. Zatím tu nemám nějakou konkrétní analýzu, k čemu všemu to povede, ale samozřejmě ano, musíme se do toho zapojit, bude to tvořit e, součást toho jednání Rady pro záliv. Já tady se tam vycestuji v sobotu a budu v Bahránu ještě předtím, než pojedu do Bruneje k Egyptu. A velice dlouho jsem jednala s prezidentem, hovořila jsem o těch eh, jasných věcech, téma jako občanská společnost, respektování lidských práv, zapojení občanské společnosti, eh, důležité propojení s opozičními stranami a také, eh, že tedy tato země je důležitá, že nás zajímá a že i to, k čemu dojde v nadcházejících dnech, je velice, velice důležité. Já jsem mu hovořila o tom, že tu máme určité obavy se jmenování vládních činitelů, že volba, volby samotné nejsou demokracie, že je to celý dlouhý proces. Ta diskuze s ním byla opravdu dobrá, on je, eh, má zájem a eh, budou tam týmy všech členských států, rozhodně nechceme eh, vystavit nějakému riziku, ale budeme tedy na to dohlížet a podporovat občanskou společnost a Rozhodně více než kdy jindy se budeme snažit o to, aby bylo nasloucháno eh, jejich hlasům, to je zásadní. A doufám, že až o tom budeme hovořit příště, tak už to budu moci potvrdit ale eh, více než kdy jindy vláda musí rozhodnout, co vlastně učiní jakožto reakci na to, co žádá lid. Panu Tanokovi. K Ukrajině, já děkuji za to, eh, ještě co jste řekl, k Srbsku bylo by dobré, kdybychom k tomu měli jasné názory, ale eh, co se týče Srbska, Kosovo, eh, já se samozřejmě jenom nespokojím s tou jednou věcí, kterou jsme, které jsme dosáhli, ale máme tu příklad třeba Somálska, té škály věcí, kterou provádíme, má to dopady i na to sousedství, takže tady je důležité i to, co činíme společně, co nemůžeme udělat nezávisle sami. K tomu, co říkáte o Ukrajině, říkáte to správně, jak může ten podpis, co může znamenat, k čemu to může vést. My něco nabídneme, ale oni musí splnit jejich eh, zase závazek. Ono je to celé o tom systému, Eh, o té selektivní spravedlnosti, o soudním systému. Oni vědí velice dobře, co je nezbytné, aby provedli. S premiérem eh, v pondělí odpoledne na konci zasedání ministru zahraničních věcí jsem se s ním asi na hodinu a půl setkala a mluvili jsme velice jasně. A já opravdu, opravdu doufám, že oni budou ochotní toto splnit. Opravdu. A ještě k tomu, co jste řekl k Tajvanu, um, samozřejmě, že to je ta rozsáhlejší otázka, oblast ASEANu a obchodu. Pak k tomu, co řekl účetní dvor, k tomu mám tři věci. A já samozřejmě uznávám ty mm, zprávy soudního dvora, ale zklamalo mě, že tam byly nějaké velice rozsáhlé komentáře jakožto reakce a ty komentáře z naší strany nevždy byly převzaty. Um, tam bylo asi nějakých 14 eh, velice negativních věcí, když v samotné zprávě velká většina z nich byla spíše pozitivní. Uh, Oni u soudního dvora by nám měli říci, co máme dělat lépe. Já nevím, mně by se možná líbila, kdyby ta prezentace byla odlišná. Samozřejmě v médiích se objevuje spousta věcí naprosto špatně. Někdy hovoří o miliardách, které komise špatně vynakládá, ale tam směřovaly jenom 4 miliony. 9,6 milionů se nevyužilo, ale Prostředky, které se využily nebo poskytly, byly naprosto využity. Podpora žen, lékařská pomoc, podpora občanské společnosti, školení, zaměstnanost, všechny tyto projekty jsou velice důležité a na to byly vyčleněny prostředky. A ty ostatní, které zatím čekají, ty čekají na víceletý finanční rámec, takže já doufám, že tedy ta zpráva, já si myslím, že bych to měla takto obhájit. Děkuji. Paní Saifi, pro... Merci, monsieur le président, madame la haute représentante. Děkuji, paní vysoká představitelko. Já jsem se chtěla zeptat také na tu otázku v souvislosti s účetním dvorem. Vy jste tady právě leco uvedla, ale souhlasím s vámi, ten velký titulek, který byl negativní, eh, bylo dobrý záměr, ale neefektivní. Čili já chápu, že máte celou řadu prvků, ale přece jenom tady chybí určitá transparentnost. Máme tady nerespektování práva lidska, lidských práv a nerespektování práv žen. Ale domníváte se, že tato poznámka by se mohla také týkat jiných zemí, ne, jiných zemí v regionu? a je to zásadní orientace naší politiky, jakým způsobem může být efektivnější, účinnější. Za druhé, vy jste hovořila o radě k 24. 23. července se golfskými státy. Mohla byste nám eh, říct něco více k prioritám? Děkuji. Grazie, grazie della sua presenza, Lady Děkuji za to, že jste přišla. Máme tu celou řadu témat, ale já se chci zeptat pouze na jednu věc, která se týká priorit v příštích dnech a sice demokrat, demokratický přechod v Tunisku. Už je hotová mm, nová verze ústavy. Jedná se také o vztazích k občanské společnosti a ke svobodě zhromaž, o svobodu zhromažďování. Jistě se mnou budete souhlasit, když řeknu, že bude-li tento proces, že tento proces by mohl pozitivně ovlivnit celý region. Tento návrh ústavy je jistě užitečným uh, bodem, ale je třeba, aby se udály určité korektury, protože ne vše s ohledem na občanskou společnost je tam v pořádku, jako například eh, svoboda vyjadřování médií je omezena a také způsoba proporcionality člověk musí být muslimem také, co se týče nezávislosti eh, nejvyšší soudní rady. Eh, politický systém, obě ty funkce, které tam jsou, prezident a premiér, no, tady by mohly vzniknout eh, velice nebezpečné kolize. Čili chci se zeptat, zda v příštích hodinách by se neměl vyvíjet určitý tlak na podporu občanské společnosti, neboť k tomu by mělo dojít již teď. Jinak v příštích týdnech vlastně budou takzvaně kostky vrženy, aby nebylo příliš pozdě. Eh. Děkuji mnohokrát. Paní vysoká představitelko, náš předseda Elmar Brok již se zmínil o předsudcích vůči nadaci v Káhiře, také vůči nadaci Konrada Adenaura. Musím říct, že je natolik absurdní, co se děje v Egyptě. Eh, Neexistencnost právního státu, že bych vás chtěl požádat, abyste se na to věc bedlivě podívala. Vláda říká, nemůže, že nemůže ovlivňovat justici a justice říká, že teď mají být vystaveny mezinárodní zatýkací příkazy, to znamená 30 lidí, eh, které, kteří jsou začínají, už se vůbec nebudou moci pohybovat ve světě. A nesýká se to jenom těch dvou zástupců nadace Konrada Adenaura, ale především amerických státních občanů. A Národně demokratický institut, to je, je jeho předsedkyní je Medlin Albright, bývalá předsedkyně zahraničí a potom senátor McCain. Uh, má prozba tedy je, abyste skutečně to sledovala, zda dojde k vystavení mezinárodního zatykače či nikoliv, protože to by mělo velice špatný dopad na naše lidi. A má závěrečná prozba je, abyste se bedlivě podívala na to, eh, jakým způsobem dochází ke schvalování zákonů o nevládních organizacích ne, v Ekvádoru, eh, v Egyptě a také jinde. Omezují tyto zákony činnost nevládních organizací, dokonce i v Rusku ruské nevládní organizace se musí vyslovit k povinnosti, že se budou, označová, budou označovány za zahraniční agenti, agenti pakliže budou mít kontakty se zahraničními nevládními organizacemi a to je ohrožení svobody a já bych vás chtěl požádat, abyste eh, to velice pečlivě sledovala. Já vám za to již předem velice děkuji. Thank you. Um, high representative. Děkuji. Paní vysoká představitelko, já jsem se chtěl eh, zeptat eh, na tu miliardu eur, eh, kterou účetní dvůr považuje za neefektivně vynaloženou, tak jak to nazval. Vy jste řekla, že my jsme tam dali jenom 40 milion z té miliardy, co oni říkají, tak to prostě nemůže být pravda. Předpokládám, že hovoříte o těch stávajících prostředcích, které mají být vydány, nicméně účetní dvůr hovoří o prostředcích vynaložených v letech 2007 až 2012, takže tady to není úplně jasné. Myslím si, že je také důležité, abyste jak vy, tak komisař File tohle více vysvětlili, protože se dostává do titulku a nejsou to titulky, které bychom chtěli, aby eh, za sebou evropská zahraniční politika eh, zanechávala. Musíme vysvětlovat, zejména v dobách krize, co, na, eh, co dává Evropská unie a potřebujeme serióznější odpověď, než zatím byla poskytnuta. Um, Potom jste říkal, že je třeba kroků a ne jenom slov. A po 19. červnu jste po zasedání s ministrem zahraničí Egypta jste o tomto hovořila, ale co to je víc za víc ohledně transparentnosti demokracie, lidských práv a občanské společnosti? Ani jedno z těch slov nebylo ve vašem prohlášení. Kdo to měl číst to prohlášení? Kdo tím měl být pohnut? a proč eh, ta slova se tam neobjevila. Já myslím, že většina členských států, my tady v parlamentu to podporujeme, a je třeba, aby to slyšeli jak lidé v Egyptě, tak vláda tamní. A potom jsem se chtěla zeptat, Řečnice byla přerušena. Děkuji, pane předsedo. A vracím se eh, tady eh, k paní Ešnové a ke dvěma bodům. Vy jste eh, hovořili o klimatické změně a klimatické politice a to samozřejmě má zásadní dopad na populační pohyby. A pokud je vím, tak Evropská unie nemá žádný politický přístup k klimatickým uprchlíkům. Eh, ani ve vašem tiskovém prohlášení eh, jsem eh, neslyšela žádný, žádný váš přístup. Mohla byste nám říct proč? Potom Pakistan a Jemen, to je ta druhá otázka. V obou zemích se používají bezpilotní letouny, které vedou k značnému zabíjení. Měli jsme tady zvláštní slyšení v parlamentu se zvláštním zpravodajem OSN ohledně toho mimosoudního zabíjení a tohle musíme odsoudit, tohle politiku toho mimosoudního zabíjení. Ráda bych se eh, zeptala, eh, jestli to bylo součástí debaty, nebo jestli také proběhne nějaký další dialog o boji s terorismem v Pakistánu. Myslím si, že je zcela nezbytné, abychom měli nějakou politiku, aby Evropská unie měla k tomu společnou politiku, která bude také řešit to porušování mezinárodního humanitárního práva. Paní Eštová, jako um, spolupředseda Euronestu bych vám rád složil poklonu k tomu, jakou prioritu eh, jste eh, přiložila východnímu partnerství a Vilniuskému summitu, který na, přijde. Tohle je opravdu klíčové období. Myslím si, že je také velice pozitivní, že ministři zahraničí hm, východních eh, zemí, tedy zemí východního partnerství 24. června a se do tohoto budou angažovat. Také je důležité, co, z toho, co jste říkala, že by měl být vytvořen určitý pocit o mm, toho, že eh, by to lidé měli brát eh, za své, tak aby si nemysleli, že jim někdo vnucuje ty hodnoty. To je, myslím, velice důležité. Co je ovšem ještě důležitější eh, v tuto chvíli, a děláme to starosti, je, že nevěnujeme dostatečné uh, nedostatečně pozornost k podněstří Jižní Osety, k těm zamrzlým konfliktům a také náhornímu Karabachu, kde v poslední době se ozývaly poměrně alarmující signály. Myslím si, že pokud chceme zvětšit svoji roli, tak tomu musím věnovat větší pozornost, protože to je naše bezprostřední souvislost, je to evropské území a měli bychom udělat všechno, co je v našich silách, abychom nějak ovlivnili dění v těch zemích. Děkuji, pane předsedo. Vítejte, eh, paní Ešnová, je dobré vás vidět vždycky na FETu. Dvě otázky. Za prvé, eh, dialog Bělehrad Priština. Hovořila jste eh, pozitivně o výkonu dvou premiérů a jejich týmu, ale upřímně a objektivně to ocenění by mělo jít eh, na vaši adresu, protože eh, vaše úloha v celém procesu eh, byla zcela nepostradatelná od začátku až do teď. Takže když se teď něco stane, co by zastavilo, poškodilo nebo dokonce vykolejilo celý proces, tak by to bylo škoda nejenom pro ty dva partnery, ale kdybych byl ve vaší kůži, tak bych si to bral osobně. A rád bych se zeptal, jestli eh, přemýšlíte za hranice tohoto procesu, protože teď hovoříme o normalizaci stavu mezi dvěma partnery, ale eh, všechno ta pozitivní energie, kterou to přinese, jestli vás, jestli plánujete eh, pokračování v dialogu nebo s iniciativami, tak aby se konečně vyřešila eh, definitivní platností kosovská otázka. Potom je tady Albánie. Eh, neděli proběhly parlamentní volby v eh, Tyraně. Byla to taková politická zkouška zralosti albánského lidu a jeho politických elit. Zatím to vypadá, že zkouška probíhá dobře, kromě jednoho jednoho tragické, tragického incidentu volby proběhly normálně a první eh, kroky eh, dvou důležitých politických vůdců po volbách jsou v pořádku progresivní, takže myslím, že bychom jim měli pomoci eh, v hladkém přechodu a potom eh, zase budeme mít na eh, Balkáně jednu slušnou zemi. Děkuji, pane předsedo. Paní Štvám. bych se ráda zeptala na Turecko. Jsem proto, abychom Turecko i nadále eh, podporovali eh, na jeho eh, cestě k Evropské unii. A ráda bych se zeptala na něco k lidským právům. A je tady potom otázka bulharská a turecká. Hovořím tady o majetkových právech Eh, lidí, kteří eh, uprchli z Trákie do Bulharska. V roce 2008 Evropský parlament k tomu vydal usnesení. Myslíte si, že bychom eh, na to měli teď začít nějak pracovat? A druhá otázka se týká strategie pro Černé moře. Tu strategii je třeba, myslím, definovat jasněji. Hovoříme tady o tom, jak se používá moře, proč se eh, věci eh, zásadně změnily na tomto moři a v okolních zemích, zejména pokud jde o energetické zdroje. Myslím, že bychom tady neměli eh, odkládat vyjednávání. Děkuji. Děkuji, paní Saifi. Vy jste se na úvod ptala, o záležitosti lidských práv a transparentnosti, které vyvstaly ve zprávě a zda toto se také týká i jiných zemí v tom kontextu více za více. Myslím si, že pro všechny ty země, které jsme popsali jakožto země v přechodu, je celá řada významných věcí, které je třeba zajistit, aby se tedy respektovala lidská práva a aby tam fungovala transparentnost ale ty zprávy, které se objevují průběžně, zahrnují to období předtím, než byly zaznamenány ty podstatné změny, ke kterým došlo. Takže do určité míry to musíme rozdělit, to naše vnímání toho, jak tedy fungují určité režimy a kdy tam nastaly ty pokroky v oblasti lidských práv. A ten převrat v těch režimech, eh, zda tedy umožnil větší míru respektování lidských práv, ale zatím nepanuje ta jistota. Je to celá řada důležitých momentů. mezi doby. a samozřejmě nastávají období velkého chaosu, velkých nepokojů. Já jsem často to vyjadřila tak například v Tunisku. Eh, jsem se setkala se zástupci um, těch organizací pro lidská práva a hovořila jsem o nezbytnosti větší míry dialogu zástupců organizací lidských práv, aby tedy tato byla více dodržována a respektována. A jsme teprve na samotném úvodu tohoto procesu. Uvidíme, zda všechny ty nepokoje se promění ve skvělou demokracii, míru milovnou a za krátkou dobu. To asi ne, nepůjde rychle. Musíme brát v potaz také ten dlouhý vývoj těchto zemí. Ano, všechno to je ale důležité, na toto všechno budeme naléhat, to všechno bude tvořit obrázek té oblasti. Samozřejmě se budeme snažit o dosažení perfekce, ale to zatím ještě nenastalo. Zasedání Rady pro eh, zemi pro záliv, k tomu dojde tento víkend, budou tam dvě hlavní témata, jednak bilaterální napojení eh, s námi, hospodářské záležitosti, rozvoje, další témata, pokud bude možné dokončit obchodní dohody, pak bilaterální jednání na téma víz, to je zase důležité pro ně. Budeme hovořit také o regionální tématice, o dopadech eh, na některé ty oblasti, které tu zazněly dnes dopoledne. Bez pochyby se tam objeví Sýrie, určitě také Egypt a také záležitosti, které nás nepokojí, jako lidská práva a podobně. A pan Sladiny se nachází v Bahránu, a, a budou zasedat i jiné skupiny, než já tam dorazím v sobotu. Pan Pancery, vy jste hovořil o Tunisku. A my naprosto pravidelně kontaktujeme vládu a naléháme na ty pokroky v oblasti ústavy. Nadnesli jsme tam několik těch zásadních témat, které musou být, musí být vyřešeny. Premiér tu byl přítomen v Bruselu v úterý, já jsem se s ním bohužel nesetkala, byla jsem na zasedání rady, on se setkal s Van Rompuyem a s panem Barrozem, kteří mu vyslali v této věci naprosto jasná sdělení, což je velice důležité. Panu Peteringovi, nevládní organizace. Tady naprosto souhlasím. Já jsem zahájila ten dialog s klíčovými nevládními organizacemi protože ono je to velice důležité, když se přibližujeme k nějaké zemi a zaznamenáváme to čím dál více. Někdy v některé, některých zemích může panovat určité nepochopení, co se týče práce nevládních organizací. Někde vůbec nechápají, jinde zase dobře chápou to, na čem oni pracují. Já se snažím je dát tak nějak dohromady, aby bylo jasné, jak můžeme jim pomoci, jak je podpořit. Uh, Některé národy, u, u něch platí, že čím více spojujeme, tím je to lepší. V jiných zemích si dostatečně neuvědomují tu hodnotu eventuální pomoci. A tam ta a expertíza a ty zdroje nevládních organizací mohou opravdu být přínosné pro zemi, ale jsou podceněny. A někde je zase úmyslem opravdu zabraňovat tady tomuto přínosu nevládních organizacích pro společnost. My se snažíme dát je dohromady, vytvořit eh, takový určitý konsenzus mezi tím, jak oni a my jako EU je můžeme pomáhat, obhajovat, podporovat, protože jednotlivě, individuálně se jim toho moc nepodaří. Je třeba tady i toto na tom ještě zapracovat s tím souhlasím. Paní Šalke, ano, máte pravdu v tom říkala, ale si to nebylo jasné. Ta zpráva o to stávající miliardě, ale ta zpráva se vztahuje na prostředky, které byly eh, vynaloženy v minulosti. Já zopakuju, co jsem řekla. Práce soudního dvoru je dohlížen nad tím, co my děláme v určité dané období v minulosti. Do části to pokrývá i to mé období, do části ne. Uh, Tedy jak bylo vynaloženo se zdroji, jak to bylo transparentní. A to je proces, který je pro mě velice důležité, protože mi to pomáhá potvrdit, jak dobře pracujeme. Druhou věc, kterou jsem řekla, že ty připomínky, které jsme napsali a zaslali k té zprávě zdůrazňuji, okolnosti v daných zemích, a to je také stejně důležité, a já věřím, že některé z nich ne všechny mohly být zobrazeny v té zprávě. Soudní dvůr to nevzal v potaz, ale to je na jejich rozhodnutí. A e, některé ty věci byly příliš dramatizovány a může to být alarmující, ale je důležité, jak e, zvážit ty reakce na takové zprávy. Tak důležité, jako je třeba takhle, protože tahle se eh, stanovuje jasně, jak nejlépe budeme vynakládat naše finan- s našimi finančními prostředky. Eh, někomu se líbí rozpočtová podpora, mm, někdo na to nahlíží dobře, někdo eh, to vidí, že tímto se vytvářejí určité podpory vládám, jiní si zase přeji neposílat finanční pomoc vládám podporovat jinými způsoby, takže na to panuje celá řada různých názorů, o tom můžeme diskutovat, ale je třeba tu diskuzi také usadit i do toho historického kontextu. A pak za druhé různé způsoby, jak působíte v různých zemích. Někdy eh, ty situace jsou opravdu velice složité a i to zapojení, které nás samozřejmě zajímá, by mělo jít cestou navýšení stability, pomoci té zemi, pomoci jim tedy rozvíjet se a k tomu dochází. Samozřejmě někdy se to trošku zvrtne. Nechci tím říkat, že třeba místní skupiny, které pomáhají ženám, že bych jim měla říci, že vláda vám nedá peníze, ale co to znamená, když tedy vláda prokáže vůli, eh, že si přeji reformovat, tak my je můžeme podpořit, můžeme jim dát více. O to se snažíme. My se snažíme je podnítit, aby dělali tedy více pro tu zemi a že prostřednictvím toho, pokud půjdou správným směrem, dostanou větší míru podpory pro nás ale nemůžeme říct těm místním organizacím, když pro vás vláda nic neudělá, my vám také nepomůžeme. Ono to záleží na perspektivě, na náhledu na věc. Pro mě je to ale důležité. No a ty titulky v médiích, ty budou vždycky takové, jaké jsou. Já si myslím, že to úplně neodráží tu uh, situaci takovou, jaká byla. Ta zpráva opravdu je dobrá, já si cením, cením si toho, co soudní dvůr dělá, že nám ukazuje, eh, jak to bývá. A pak ještě k těm mým prohlášením. Já jsem vydala několik stovek prohlášení tento rok, ale uh, Nemůžu souhlasit s tím, že vy v tom jednom prohlášení, které vy si zvolíte, jsem neřekla ta přesná slova. Já myslím, že ono to nefunguje tímto způsobem. Já si stojím za všemi těmi prohlášeními, které jsem učinila, ale na zasedáních, tam, kde jsem hovořila veřejně, v jednotlivých zemích i za zavřenými dveřmi. Já jsem opravdu zavázána podporovat demokracii a lidská práva v jakékoliv zemi, včetně Egyptu. A to konkrétní prohlášení, o kterém hovoříte, že jsem tam nepřipojila některá slova, to neznamená, že se k tomu nezavazuji. Paní Lockbíle ke klimatickým změnám a uprchlíkům. Rozhodně asi na toto uh, téma asi neproběhly konkrétní diskuze, ale vy jste to vyjádřila dobře. Když jsme hovořili se zeměmi o dopadech povodní, hladomoru, závažným změnám, v Pákistánu tam byly opravdu závažné povodně před dvěma lety a když jsme se s nimi setkali a zjišťovali se teda ty dopady, ty, ta poškození, vesnic a celých oblastí, tam bylo jasné, že tedy klimatické změny vedli, vedou k tomu, že tam k tomu bude docházet každoročně a že i e, ta místa, e, kde tradičně si stavěli lidé obydlí, tak e, že tam nebudou asi moci nadále žít. Je to tedy i o těch schopnostech lidí se přesouvat, to bude muset být konkrétní reakce v takových těch oblastí, kde prostě jednoduše už nemohou pěstovat plodiny, anebo kde jsou eh, často zaplavování. Toto eh, tvoří i předmět eh, našich jednání na bilaterální úrovni, ale ještě to nebylo zase předmětem nějaké rozsáhlé obecné diskuze, s tím souhlasím, to tam chybělo. Co se týče těch dronů, zatím o tom také neproběhla nějaká širší diskuze ani na úrovni rady, já si to ještě prověřím, ale nevím o tom. Boj proti terorismu v Pákistánu, tam o tom hovoříme vždy, jak víte, Pákistán na to má jasný názor, jasné stanovisko v této věci. A ale zatím to tady nebylo předmětem formální diskuze. Pan Kelov a e, východní partnerství, všechny tyto země, všechny tyto oblasti, ano, to jsou velice důležité. My máme zvláštní zástupce, které věnují spoustu času této tématice, zejména oblasti Gruzie, Náhorní Karabach, Arménie, Azerbajdžán Musím říci, že se tomu věnují velice dopodrobná celé té oblasti. Nyní tady jsou tu ty eh, nové hra, eh, hranice, nové limity. My se vždy snažíme je podporovat v snižování napětí v regionu, snažíme se jim pomoci najít nějaké trvalé řešení. Oni vědí, jak je náš postoj i v tom stří Se snažíme dosáhnout stability. Doufám, že to povede který i k zajištění stability v Moldavsku. A opravdu vidíme tu potenciál toho, že by se situace mohla vyřešit. Thank you for your comments on Serbia. Potom k Srbsku a Kosovu vám děkuji eh, za vaše slova. Samozřejmě není pochyb, že je třeba eh, se posouvat dále vpřed. Jak to skončí? Hmm, to bude vidět až hodně dlouho po mém mandátu, myslím, ale oběma premiérům jsem dala jasně najevo, že potřebujeme hmm, pokračovat v dialogu a oni o to požádali. Takže eh, budeme eh, v tom pokračovat, ale jsou některé otázky, eh, o kterých se zatím nejednalo a který, o kterých je třeba jednat. To, co se děje v Tyraně, je zajímavé. Zatím z toho, co se děje, Edurama vypadá, že je v čele Určitě eh, s ním potom povedeme kontakty. Já jsem nedávno byla v Albánii, eh, setkala jsem se jak s ním, tak s eh, odstupující vládou. Nicméně je to příležitost, řekněme. Paní Lučeva se ptala na Turecko a posun vpřed. Doufám, že ve své při předchozí otázce eh, jsem jasně naznačila, že se pokoušíme s Tureckem pokračovat dál. Potom eh, bude konference o Černém moři, já tam nebudu, ale budeme tam zastoupeni. Čili myslím si, že je velice vhodné říkat, že energetické zdroje jsou eh, klíčovou součástí tohoto. Děkuji. Já vám také děkuji za tuto diskusi. Myslím si, že byla plodná a, a určitě eh, bylo na čase s ní pokračovat a přeji vám pěkný zbytek týdne. Eh, děkuji srdečně, eh, paní Baronko, za to, že jste se na nás udělala čas. So.